Milé kolegyně, milí kolegové, začněme náš druhý den jednání našeho výboru INTAF, který se koná v srpnu. Začneme projednávat bod 20 a je to zpráva o víceletém finančním rámci na období 2021 a 2027. Připravili jsme stanovisko pro příslušný výbor, a to je tedy rozpočtový výbor. Naším zpravodajem je Helmut Scholz, kterému dávám slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slova ocenění. Vážení kolegové, toto stanovisko je eh, příležitostí eh, sdělit svůj eh, názor o prioritách víceletého finančního rámce pro rozpočtový výbor i vůči komici. Chtěl bych navrhnout, abychom použili tento dokument pro strategii. Má to být tedy sedmilet období a chceme uplatňovat dohodnuté různé politické priority. Víte, návrhy stanovisek jsou vždy omezeny do délky, takže musíme zapracovat vaše pozměňovací návrhy a chtěl bych do stanoviska doplnit ještě eh, některé připomínky během tohoto legislativního období. Eh, chceme tedy stanovit eh, rozhodující benchmarky pro víceletý finanční rámec. Navrhuji, abychom se podívali na eh, ty propojené eh, politiky, strategie, které byly dohodnuty na regionální a mezinárodní úrovni, cíle udržitelného rozvoje, které podporuje EU i OSN, se mají stát eh, hlavním základem a podmínkami pro obchodní politiku Léta 2021 až 2027 budou rozhodující v globálním úsilí, abychom dosáhli cílu agendy 2030 očekávají nás velké změny, co se týče finančních nástrojů. Osobně jsem skeptický, zda je e, dobrý nápad vytvořit jeden mega nástroj, který e, bude pokrývat všechny oblasti. E, nebudeme se zaměřovat na konkrétní věci a to nám neumožní zaměřit finance na důležité projekty, jak jako produktovody, ale v každém případě musíme zajistit nutnou flexibilitu, abychom mohli financovat strategii EU v rámci těchto nástrojů. To musí být zachováno i s tím novým nástrojem chceme podpořit eh, také eh, dohody s partnerskými zeměmi. Je to velice důležité pro nás, abychom analyzovali dopady našich eh, dohod o obchodu. Také eh, je nutné, eh, abychom mnohem lépe pochopili odstavce těchto obchodních dohod jak dopadají na náš každodenní život v ostatních zemích i v Evropě Evropské unii. Týká se to e, otázek pracovních příležitostí malých a středních podniků a tak dále. Zahrnuje to také nesmírně komplikované kumulativní dopady e, souběžných dohod a vyjednávání. Potřebujeme lepší vědecké studie, abychom měli analytický e, přístup a jenom tak můžeme e, e, zlepšit své výsledky. Neseme odpovědnost za to, co způsobí naše dohody e, povedou k lepší situaci nebo ne. Měli jsme celou řadu příležitostí obrátit se na komisi, aby nám uvedla přesné částky. Je třeba monitorovat změny eh, v vlastních zdrojích Evropské unie. Navrhujeme, abychom začlenili tuto částku do současného stanoviska. Neměli bychom se bát vyjádřit svůj názor a e, volat po makrofinanční e, pomoci. Já se domnívám, že jsme v plynulých letech e, postoupili docela dobře, co se týče podmíněnosti poskytování makrofinanční pomoci. Mohlo by to být lepší, ale otázkou je, zda přispějeme eh, k zadlužení eh, některých ekonomik, eh, například 15 a to 60 eh, mikrofinanční pomoci. To, o tom jsem ochoten diskutovat. DG Trade eh, potřebuje dostatné zdroje, aby bylo možné eh, plnit stanovené úkaly. Jsou tu globální změny a ty si vyžádají mnohem více vyjednávání, mnohostraná vyjednávání o budoucnosti a respektovat regulační pravidla, milí kolegové. Čas jsou peníze, proto jsem hovořil stručně. Nechci zabíhat do detailů. Také bychom to stanovisko neměli eh, prodlužovat, ale obracím se na vás, abychom spolupracovali na tomto stanovisku, aby se nám podařilo nalézt dobrý eh, kompromis 7. září by e, měl být lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů a využijte této doby do 27., abychom potom e, o těch změnách mohli diskutovat na půdě výboru. Děkuji a těším se na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát, Helmute. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Máte k dispozici dvě minuty, dvě a půl minuty. Prvním je pan Rybich. Prosím. Vážení kolego, eh, Šolci, chtěl bych vám poděkovat. Myslím, že příští rozpočet bude ještě složitější víceletý finanční rámec než ten, který jsme projedávali posledně. Byla to eh, eh, tvrdá skupina a myslím, že naše debata je velice důležitá. Nesmíme to ztrácet ze zřetele. Podstatnou roli hrají celní příjmy, protože je třeba vidět, že v této oblasti jsou to příjmy ve výši 22 miliard, což představuje asi 15 celkového rozpočtu. Eh, Evropské unie a od roku 2017 do roku 2018 eh, se tyto příjmy zvýšily o 6,41 eh, Problém, který tu je, je ten, že nerespektujeme v mnoha případech podvody v celní oblasti. Olaf hájil mnoha eh, řízení k porušování smlouvy vůči eh, Velké Británii, protože eh, v období 2011 až 2017 7, tři desetiny miliard eh, eh, byly zaznamenány nedostatky v důsledku eh, nesprávných prohlášení u čínského textilu a obuvy které se eh, dovážely pod cenou a také pašování cigaret představuje obrovskou eh, částku a eh, také podvody z DPH v příhraničním obchodu jsou značné. Proto vítám návrh Evropské komise, aby ty náklady v finančním období 2021 až 2027 se snížily na 18 ze 20, to bude znamenat v rozpočtu, že 90 těchto částek se podaří dosáhnout na základě obchodních dohod a také usnadnění obchodu v rámci VTO je rozhodující, aby se i v oblasti e DPH umožnilo získat eh, určité části. Měli jsme 27 miliard a v roce 2017 jenom 16 miliard. E, je třeba, aby se tedy ty částky DPH zvýšily. A digitální podniky jako Amazon e, tady e, musíme hájit zájmy malých a středních podniků. Tady je možné dosáhnout značné částky. Evropský parlament, co se týče bodu 6, by měl požadovat více prostředku pro mnoho eh, stranost a eh, VTO a sekretariát eh, by měl posílit naši parlamentní činnost. Já naprosto podporuji kolegu Šolce a myslím, že společně můžeme mnohého dosáhnout, co se týče víceletého finančního rámce. Děkuji za SAD. Alessia Moska. Také vám děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za dobré stanovisko. Eh, mnozí z nás eh, byli začleněni do tohoto textu stanoviska a my naprosto souhlasíme s tím, že je třeba zachovat flexibilitu eh, co se týče externích finančních nástrojů. Za druhé naprosto souhlasíme s tím, že se můžeme pohybovat v rámci Eh, našeho rozhodování a chtěla bych zdůraznit eh, jeden aspekt, že je důležité eh, posílit nástroj ex ante zpráv v rámci tohoto rámce. To je důležitý prvek pro nás a opět se domníváme, že je zapotřebí zajistit potřebné nástroje, aby malé a e, střední podniky e, e, profitovaly z obchodních partnerství. A je, jinak by to nebylo možné bez těchto zdrojů. Poradní skupina je velice důležitým nástrojem a může účinně přispět k monitorování monitorování eh, procesu realizace, ale je tu Jedna skutečnost, že dochází ke snižování finančních zdrojů v důsledku tohoto nástroje a proto bychom si přáli, aby tento nástroj byl vybaven větší měrou prostředků. Navrhneme pozměňovací návrh, který se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizaci protože tady došlo k přeformování a podle našeho názoru eh, to není dostatečně financováno, není efektivní a DG Trade eh, musí mít také k dispozici dostatek prostředků, aby bylo možné realizovat veškeré aktivity, po kterých voláme, aby naše rozhodnutí bylo efektivní. A Dále je třeba eh, řešit otázky migrace. Potřebujeme finanční prostředky, abychom eh, také eh, snížili utrpení přemístěných osob. To je důležitý prvek. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Ostatní stínoví zpravodajové bohužel nejsou přítomni a nikdo se nehlásí o slovo. Dám tedy i slovo zástupci komise. Je to paní Sofia Noc Albara eh, z Útvoru pro strategické plánování Digitate. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji zpravodaji a, poslancům výboru INTA za podporu. Klíčové cíle naší obchodní politiky kteří jste nás podpořili. Stejně jako vy, i my sdílíme řadu eh, těch eh, prvků tohoto stanoviska. Jsme rádi, že hovoříte o nutnosti partners, nástroje pro partnerství v příštím víceletém rámci. To byla hlavní věc, eh, jedna z hlavních věcí, o které nám šlo. Je to klíčové pro obchodní politiku, protože je to jeden z mála nástrojů, které nám umožňují podpořit ofenzivní unijní zájmy, které není možné zařadit pod jiné nástroje pro rozvoj. Takže genderové záležitosti, udržitelný rozvoj, obecné zájmy našich uh, dohod o volném obchodu, které nelze financovat klasickými nástroji lze je financovat prostřednictvím nástroje pro partnerství. Probírali jsme je podrobně s dalšími DG pro externí vztahy. A partnersk, nástroj pro partnerství by měl obsahovat, měl zahrnovat stejnou výši financování jako dnes – a bylo by, mělo by být možné tím podpořit podobná opatření v podobném rozsahu v rámci příštího, tedy víceletého rámce. DG pro obchod a obchodní politika by měla mít svůj vlastní rozpočet, tak jak tomu bylo u stávajícího víceletého rámce rozpočet, který spadá do rozsahu komise, ale je mezi mimo jednotné externí nástroje. My totiž nutně nemáme stejnou, eh, nemá to stejnou logiku jako další nástroje pro spolupráci. Takže díky tomu budeme moci pokračovat v dalších opatřeních, eh, hodnoceních. Některé jste zmínili, ale také ve snaze oslovit naše eh, externí partnery A kromě toho do určité míry také podpořit mezinárodní organizace. Tam, kde eh, tomu říkáme vlastně aid for trade, pomoc za obchod, zacílená opatření, která nelze vždy financovat klasickými nástroji pro spolupráci. Takže tím chci říci, že jsme vám vděční za to, že jste pokryli ty hlavní prvky, které si zaslouží podporu v tomto procesu. Děkuji. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme trošku času navíc, položím eh, komisi otázku. Nejprve otázka toho, kdy tedy bychom měli pouze jeden velký fond pro externí otázky. Vy říkáte, že jste si jistá, že budeme, že budete, budeme mít stejné prostředky jako, jako dříve. Ale jak můžeme tuto situaci napravit? Ta část zasvěcená obchodu je oproti té rozvojové dosti malá. Je tu určitá obava, že by to mohlo jaksi převážit. Pak je tu také další otázka. Vztah obchodní politiky, interní politiky eh, ve vztahu k mm, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Víme, eh, že ve sdělení komise se říkalo, že globalizace má své přednosti, ale také své, řekněme, výzvy ne, ne, nebo dokonce problémy, které je potřeba řešit. Externí dimenze obchodních dohod, e, obchod za pomoc a tak dále. Ale také je tu interní dimenze. To možná bylo tak trošku ne do rozvinuté. Chcete nějakým způsobem posílit tuto interní dimenzi, aby bylo možno regulovat eh, dopady globalizace. A za třetí, problém, který zmínil pan Rubik, otázka cel, ta celní situace, jak, eh, jaká jsou opatření komise v této věci? A ještě zajímavější je to, když přihlédneme k Brexitu a návrhu britské vlády používat určitý dvojí standard cel. Jeden pro Evropskou unii, jeden pro Spojené království. Myslíte, že je to realistická varianta? A za čtvrté, zaměstnanci DG Trade Víte, že došlo k dvouprocentnímu snížení počtu zaměstnanců v DG pro obchod. A vzhledem k navýšení počtu jednání a obchodních konfliktů, jak to vnímáte, jak se na to díváte? Neměl by se odpovídajícím způsobem navýšit i personální stav, eh, počet zaměstnanců v DG Trade? Pokusím se odpovědět na to, na co mohu. Z toho, na co se ptáte. Jak zajistíme stejnou rozpočtovou úroveň? Samozřejmě nemáme 100% jistotu. Pan Scholz, myslím, že zmínil jeden z nových prvků, který je součástí tohoto nástroje, a to je flexibilita. Protože to je jednotný nástroj, bude ještě více flexibility, ještě snadnější bude přesunovat fondy z jedné oblasti do druhé. Obecně bych však řekla, že obchodní cíle byly hájeny a podpořeny eh, v kontextu mnoha různých nástrojů. Zmínila jsem partnerský nástroj, specifický rozpočet pro obchodní politiku, ale realita je taková, že hlavní objem eh, dat je z, klasické, eh, z klasických nástrojů rozvojové spolupráce. Ať už je to nástroj pro AKT nebo nástroj pro sousedství, tyto nástroje budou i nadále financovány v kontextu nového návrhu, který, jak víte, integruje také rozvojový fond do toho jednotného nástroje. Takže tím se dostane ještě více prostředků do tohoto nástroje. Když se podíváme na ty údaje, na ty částky, alokace, tak došlo ke zvýš- k navýšení pro všechny nástroje společně a nedošlo ke snížení rozpočtu souvisejících s našimi eh, konkrétními eh, akcemi. Zatím nedošlo k žádnému snížení, naopak došlo ke zvýšení nebo zachování stejné výše rozpočtu. Dále otázka k fondu eh, přizpůsobení se globalizaci. Naše posouzení toho návrhu je, že bude ještě snadnější v rámci nového fondu podpořit uh, následky obchodních dohod v Evropské unii. Čili je to flexibilnější nástroj ve vztahu k tomu, eh, který je podle stávajícího víceletého rámce. Takže podle nás je to pozitivní vývoj, ale uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. ale samozřejmě je to nástroj, který nám pomůže podpořit nebo ještě zvýšit podporu v případě negativních dopadů obchodních dohod. Jakožto služba komise a v případě Spodného království můžeme podpořit pouze ty kroky, které uh, uh, to, co provádí OLAF, eh, to vyšetřování, ale je to pokračující proces. Uvidíme, jaký bude výsledek. Ale kolegové z DG OLAF se účastní jednání. Naše obchodní dohody zahrnují stále, stále více doložek. My se snažíme maximálně předejít problémům chyb, či chybným deklaracím z hlediska prohlášení původu a tak dále. Čili tohle bereme velice vážně v našich obchodních dohodách. Oni se systematicky stávají součástí různých dohod. I když si asi dovedete představit, že to nejsou úplně nejjednodušší položky pro dojednání s našimi partnery. A k vaší poslední otázce týkající se personálních otázek, stavu zaměstnanců, jak to vidíme s navýšením úkolů, navýšením jednání, implementací a dalších aktivit. Jistě jsou tu tlaky, tlaky na zdroje v DG Trade. My systematicky žádáme o navýšení zdrojů. Dostali jsme určité posílení drobné, alokaci pro letošní rok stále ještě žádáme, aby nedošlo ke snížení koncem roku, protože by to negativně nás negativně postihlo. Takže zastávající situace je to skutečně napnuté, ale jsme schopni plnit naše priority, jak víte a požádáme ještě o naše dodatečné zdroje v nadcházejících letech, což bude souviset převážně s implementací FTA, která teď vyjednáváme. No, ale také v závislosti na vývoji situace se Spojenými státy budeme možná potřebovat ještě další zdroje. Čili to oblast, kde musíme při, přihlížet k vývoji situace ale za, zatím nám komise dala minimálně část těch posil, které potřebujeme k tomu, abychom byli schopni splnit naše cíle. Děkuji vám. Hm, děkuji. A vrátil bych se k tomu poslednímu prvku, který nám sdělila komise. To jest, posílení počtu zaměstnanců v DG eh, Trade. Když podpisujeme eh, dohody o volném obchodu, to je všechno hezké, ale je lep, ještě lepší, když se dodržují. A když se mm, neustále zvyšuje komplexnost těchto dohod, je stále více doložek, které jsou součástí těchto obchodních dohod, tak když přihlédneme Eh, k tomu objemu smluv, které nás eh, čekají v příštích dnech, a to důležité pro firmy a spoluobčany, tak já nevím, jak zvládneme udržet eh, účinnost, efektivitu, tváří tvář samozřejmě velmocím, jako je mm, smlouvy jako TTIP a tak dále, tak je, jestli náhodou budeme schopni účinně řešit i kontrolu, protože naši občané čekají od nás, že budeme schopni tyto dohody kontrolovat, protože to je důkaz eh, účinnosti evropských institucí, takže budeme velice bdělí, pokud jde o, o mm, personální situaci v DG Trade, tak aby dos, byli schopni dostat svým úkolům. Děkuji. Ještě drobná poznámečka implementace této dohody nezávisí pouze na DG Trade. Musíme to vnímat v širším kontextu. Je pravda, že máme týmy, které pracují, máme týmy delegované v, v rámci delegací, ale máme také mnoho zaměstnanců v dalších DG, kteří eh, se podílí na implementaci těch dohod. Takže ono je to sice pravda, že jsou to těžké útok, uh, úkoly, které si vyžadují uh, uh, mnoho práce, mnoho mm, pozornosti. Často je tu však analýza ještě s dalšími finančními nástroji, jako právě ty partnerské nástroje, partnerství, které jsme zmínili dříve, um, s těmi jsme financovali mnohé z těch eh, opatření, které mohou podpořit implementaci dohod. A při této mm, mm, eh, multiplicitě různých eh, aktérů a faktorů, myslím, že, jsme, že máme poměrně fungují, funkční systém implementace a zajištění dodržování těchto dohod. Co se týče Spojených států amerických, tak se zdá, že zda nebude potřeba tak velký tým, protože jak to tak vidíme, tak stačí jedna jediná osoba, aby se takováto dohoda uzavřela. Doufáme, že se to nestane pravidlem. Děkuji komise za doplňující informace, za výměnu názoru, která proběhla ještě dříve, než bylo zahájeno dnešní zasedání. Mohu k tomu říct se pouze toto. Ano, je zde celá řada výzev, je to nový víceletý finanční rámec, je to nový přístup k věci samotné. Což ovšem znamená i z hlediska zákonodárce, že zde vyvstává otázka dohledu, kontroly vlivu na působení jednotlivých nástrojů, jak jsou prostředky rozděleny mezi jednotlivé položky. To vše musí být řešeno transparentně. Eh, parlament musí mít možnost eh, sledovat naplňování obchodních dohod, jak už nakonec eh, zaznělo před chvilkou z úst komise. A to jsem ještě nezačal hovořit o praní špinavých peněz naše obchodní dohody musí být natolik konkrétní a jasné a přesné, aby jednotlivé členské země měly možnost využívat těchto nástrojů z hlediska kontroly nad finančními trhy. Tímto směrem se musíme ubírat, jak říkám, a musíme postupovat ještě přesněji. Také zde otázka, jak my nastavíme horizontální spolupráce s dalšími výbory tohoto parlamentu pokud jde o nástroje daného typu. Což ovšem rovněž znamená, že je třeba posílit informovanost kolegů ohledně obchodních dohod a toho, že obchodní dohody jsou vždy navázány na realitu, na interní realitu Evropské unie. A my jsme začali spolupracovat s rozpočtovým výborem, snažíme se spojit síly jednotlivých zpravodajů, stínových zpravodajů, tak abychom nabídli parlamentu lepší informace ohledně toho, jak se bude rozvíjet další práce na víceletém finančním rámci, což je zásadní pro Evropskou unii a pokud nám občané důvěřují, tak je toto ten okamžik, kde bychom měli ukázat, jak pracujeme. Myslím si, že ta spolupráce se stínovými zpravodaji musí být konstruktivní a já mám za to, že další debaty přinesou další užitečné příspěvky do debaty. Já už v tuto chvíli děkuji všem za všechny připomínky a příspěvky a těším se na další pokračování v září. Ano, děkuji. A 7. září v poledne je termín pro předložení pozměňovacích návrhů. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na programu. Je to bod číslo 21, výroční zpráva k překážkám obchodu a investic. A myslím si, že vzhledem k situaci nejistoty, která nyní panuje, je to téma velice důležité. Velice důležitá zpráva před námi leží a výsledek je opravdovou výzvou. Objevují se nové obchodní a investiční překážky a my se těšíme na podrobnosti ohledně celé zprávy a studie pan Francesco Cuyes Panado, šéf eh, příslušného oddělení, nám odprezentuje celé téma. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám radost, že s vámi mohu dnes debatovat o klíčových aspektech eh, letošní zprávy ohledně snahy Evropské unie odstranit překážky. Tato zpráva byla vypracována na začátku léta a na začátku každé prezentace je potřeba říct to, co je třeba si zapamatovat. A proto vám řeknu hned počátku klíčové aspekty. Za prvé, překážek je více než kdy v minulosti. Ehm, posiluje se protekcionismus. Za druhé, Protekcionismus roste a to znamená, že rostou i naše eh, snahy. Snažíme se, co můžeme odstranit jednotlivé překážky. Rozšířili jsme naše snahy o eh, obchodní bilanci o 4,8 miliardy ročně, což se netýká jenom velkých společností, ale i opravdových eh, fyzických dokonce osob, malých a středních podniků, které se na tom všem podílí, na této obchodní bilanci. To je to úspěch, které se podařilo dosáhnout díky naší posílené strategii přístupu na trh. Museli jsme přepracovat um, naše postupy, museli jsme zajistit způsob, jak naplňovat jednotlivé cíle. Um, teď přichází na řadu špatné zprávy, omlouvám se předem. V tuto chvíli eh, nás čeká opravdu náročné období. To znamená, že musíme zdvojnásobit naše, naše snahy, musíme se snažit o co nejlepší naplňování strategie. Protekcionismus bude sílit a svět bude problematičtější. Tedy posílené, zdvojnásobené snahy. Eh, Evropský parlament v tomto celém úsilí musí sehrát zcela zásadní roli. Nyní ještě připomínka pro ty z vás, kteří jsou méně informováni o postupu práce, jak funguje naše strategie přístupu na trh. Je to je to úsilí, které se odehrává přímo v terénu, jsou to společnosti, které se obracejí na komisi, identifikují překážky, které se objevují na trhu a následně eh, individualizovaně komise ve spolupráci s členskými státy a delegacemi a dalšími útvary eh, připraví postup, jako je lobbying, jako je mm, soudní řízení, jako je diplomatické lidská práce a tak dále. My spolupracujeme se společnostmi tímto způsobem. Samozřejmě protekcionismus celé jasně posiluje a došlo k, šest, k na, navýšení počtu překážek o 67 za letošní rok na celkové číslo 396. Dovedete si představit, že ztráta na vývozu je ohromná v miliardách. Čína eh, navýšila své překážky v roce 2017, Rusko, Jižní Afrika a Turecko navázalo. Středozemní region tímto způsobem byl také zasažen, což Znamená, že z hlediska sektoru potravinářství vystupuje, pokud jde o prostředky, pokud jde o počet překážek, pokud jde o zamezení obchodu, následuje textilní průmysl a další. To je samozřejmě eh, neakceptovatelné a neospravedlnitelné. To znamená, že jsme posílili naše snahy v tomto směru a Snažili jsme se o odstranění překážek. V rok 2017 znamenal odstranění 45 nových překážek, ty byly odstraněny, což je dvojnásobek oproti loňskému roku a celkově počet je 88 za trvání mandátu této komise, což je opět rekordní počet, což zasáhlo ne tak úplně konkrétní sektory, ale týkalo se to velice vysokého počtu eh, sektor, eh, informační technologie, eh, letectví. Tyto všechny sektory těžily z našich snah a z našich kroků. Další export, který jsme vytvořili, ten představuje alespoň 4,8 miliardy. Ta čísla bez kontextu neznamenají nic, takže vám kontext uvedu. Jde o to, že se jedná o zhruba jedna, dva nebo tři, záleží na zemi, o které hovoříme celkového objemu obchodu FTA. FTA je zajímavé, ta, ten přístup na trh až tak zajímavý není standardně, ale chtěl jsem vám to trochu uvést do kontextu. Řešení, které jsme nalezli pro konkrétní problémy, pomohly jednotlivým společnostem. My jsme se snažili o lidskou tvář celého přístupu na trh. Eh, spolupracovali jsme s portugalskými společnostmi, eh, je to společnost Navigate, které jsme pomohli v papírenství eh, v Turecku. Po, po, podařilo se nám zachránit 100 pracovních příležitostí. Pokud chcete hovořit dále o tomto sektoru, tak můžeme. Nicméně zaznamenali jsme tedy určité úspěchy a došlo k posílení spolupráce mezi členskými státy komisí a podnikatelskými subjekty, což je ten správný směr této strategie. Podařilo se lépe seřadit priority, nejsme schopni řešit všechny překážky na trhu, takže jsme se museli soustředit na ty nejdůležitější. A za třetí, zlepšila se komunikace a osvěta a informovanost. To jsou přesně ty náměty, které eh, výbor INTA eh, v roce 2017 nastínil. To znamená, že jsme postupovali přesně podle studie, která vyplynula ze zadání výboru INTA. Dovolte mi si k tomu ještě dvě věci. Dovolte mi uvést příklad. Musíme vědět jednu věc. Musíme se snažit informovat malé a střední podniky. Ty nemají vždy příslušné informace pro přístup na trh. A proto jsme letos zahájili něco, čemu říkáme Market Access Days. Nepoužívejte zkrátku média šílenství, ale je to Eh, práce přímo v terénu, nikoli v členských státech a v hlavních městech, ale spíše v regionech, v regionech, které mají konkrétní vývozní problémy. Tam řešíme s malými a středními podniky celou situaci, snažíme se jim vysvětlit, jak mohou lépe těžit z evropské pomoci. Už jsme zasáhli v Dánsku, ve Španělsku, na konci roku se chystáme do Nizozemska a máme připraveny ještě návštěvy do tří, čtyř členských států. Nakonec však doufám, že se podaří navštívit všechny členské státy. A já rozhodně doufám, že Evropský parlament může pomoci. My musíme zdvojnásobit naše snahy a rozhodně se těšíme na to, že se nám dostane vaší pomoci. Jak nám můžete pomoci, pokud jde o odstranění překážek na trhu? Za prvé, posílit světu. Vy jste přímo eh, v terénu, vy jste přímo poblíž svých voličů, obchodních společností. Prosím, řekněte jim, dejte jim informace o pří, strategii přístupu na trh. Jsou to tisíce a tisíce společností, které, kterým můžeme pomoci. Za druhé, vy sehráváte zásadní diplomatickou roli. Evropský parlament eh, cestuje má ohromný vliv může sdělit eh, naše poslání. Jezdíte do Číny, Turecka, Spojený států, prosím, zdůrazňujte, že pro nás je hlavní prioritou přístup na trh. Jde o růst konkurenceschopnosti a růst počtu pracovních příležitostí. A já vám nechci dávat žádné domácí úkoly, ale ve své předchozí práci jsem vedl uh, delegaci zabývající se obchodem, proto mám k tomuto tématu velice blízko. Je to kontext, který se rozhodně bude zhoršovat a zaslouží si veliké úsilí. Naše podnikatelské subjekty musí vědět, že Evropská unie stojí při nich, musíme nadále pracovat na eh, odstraňování překážek, zatímco jiní se naopak snaží o eh, to, aby tyto překážky byly vnášeny na trh. Děkuji. Děkuji eh, za tuto prezentaci, byla velice zajímavá. Mám na vás dvě otázky. Za prvé se chci zeptat, je velice zajímavé, co jste vykonali eh, v souvislosti s malými a středními podniky, protože opravdu platí, že opravdovým problémem zde je to, abychom vyzdvihli, co Evropská unie, Evropský parlament, Evropská komise činí pro tyto subjekty. To jsou subjekty, které nenutně musí vědět o všech těchto snahách. A je to i politický problém. Oni si nejsou vždy vědomi toho, co se zde odehrává, jakou práci zde odvádíme. A proto se chci zeptat, krom té celé iniciativy MED, M a D, eh, dny přístupu na trh. Eh, krom tohoto jak rozšířit dále dopad jak posílat komunikace, jak postupovat. Každý se může zhostit té odpovědnosti sám za sebe, může celé to sdělení šířit dál za sebe. Je pro nás velice důležité se uvědomit, jak. A já si myslím, že ty dny přístupu na trh asi nepostačí, co se týče regionu. Když se podívám na svoji zemi, tak tam je takových rozdílů mezi jednotlivými oblastmi, jednotlivými odvětvími. Myslím, že opravdu není snadné zasáhnout všechny. Ten záběr je vždy omezený a dny přístupu na trh asi nepostačí. Proto se ptám, zda zvažujete další možnosti, další nástroje, jak celý záběr rozšířit. Druhá otázka se týká práce zákonodárce, to znamená naší práce. Týká se tato práce těch dvou eh, agent, to znamená investice a instrument pro, eh, pro nákup. Jak tyto nástroje vstupují do celé té široké problematiky toho, co vy se snažíte činit v oblasti přístupu na trh? Inna. Sí, gracias. Y también me sumo. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat za prezentaci vašich aktivit. Děkuji vám za celý obsah. A mám několik otázek. Je to pravda, že delegace Evropské unie v třetích zemích tyto delegace pracují jistě velice dobře, ale mohly by malým a středním podnikům pomáhat mnohem více při řešení eh, problémů, které souvisí s necelními překážkami a přístupem k trhu. A potom mám konkrétní připomínku. Máte k dispozici dostatek prostředků, abyste mohli dostatečně zastupovat tyto podniky v třetích zemích, pokud nastanou nějaké problémy. Mnozí sledují aktivity v těchto zemích a vidíme, že se hodně pracuje na eh, dohodách o volném obchodu, aby se tedy zlepšil přístup k trhu, ale přesto mám dojem, že v mnoha případech delegace nemají dostatečné vybavení, zejména personální vybavení. Proto se ptám, zda je možné zlepšit vybavení těchto delegací. Máte k tomu nějaký plán? A potom mám ještě druhou otázku. Je k dispozici celá řada informací. Zlepšil se přístup k informacím ze strany DigiTrade, ale celá řada podniků vůbec neví, jaké možnosti jsou k dispozici. Nebylo by lepší posílit spolupráci s členskými státy, s orgány v členských státech, aby se zlepšila ta spolupráce, abychom dali dohromady veškeré dostupné nástroje, aby to v příštích letech nebylo tak špatné, jak se na to díváme teď. Ze své strany bych chtěl říci, že jste se obecně eh, zmiňovali o tom, že je tady 67 nových eh, překážek a že se podařilo odstranit 45, eh, pokud se nemýlím. Takže nám zbývá celkem 22 nových překážek. Tento objem a tato tendence, myslíte si, že jsou opravdu reprezentativní, když se snažíme hodnotit vývoj a v souvislosti s tím, jaký vliv na obchodní překážky má nová vláda v USA. Povede to eh, k situaci, že jiné země se budou snažit vytvořit obchodní překážky a ještě připomínka Číny. Uváděla jste některé dobré příklady, o některých je třeba ještě diskutovat, některé jsou známé. Jak to máme obecně hodnotit? Je Čína otevřenější, ochotná k dialogu, anebo eh, má stále ještě takový blokující přístup? Děkuji mnohokrát, eh, děkuji za všechny otázky. Musím souhlasit eh, s mnoha připomínkami, které tu zazněly. Eh, nejprve, co řekla paní Moska. Musím říci, že se obracíme na členské státy, na 28 členských států a ptáme se, kdo má zájem a kdo chce eh, vytvářet určité propojení s eh, regiony. Eh, malé tajemství Itálie nemá zájem o tuto prioritu, to je, ale zůstane jenom mezi námi, takže to ukazuje ty limity, na které narážíme a musíme využívat veškerých událostí a já narážím na vaši otázku a musíme je využít jako multiplikátory. Je třeba zajistit, aby regionální organizace různé komory, které mají velký dosah, co se týče členů malých a středních podniků. Snažíme se být v permanentním kontaktu a šířit své mm, poselství a snažíme se zprostředkovat přímé eh, informace, a, eh, aby měli spojení s našimi webovými stránkami. Přístup na trh eh, není založen na velkém nápadu, ale důležité jsou ty drobné věci ty permanentní vztahy. A e, my doufáme, že se nám podaří podchytit mnohem více e, společností. Také jsme posílili ty doplňující prvky, abychom e, poskytovali informace naší bázi v Bruselu takže je to celá řada nástrojů pro malé a střední podniky, ale to si jistě vyžádá část partnerství s členskými stany. Myslím, že o tom eh, hovořila eh, paní poslankyně, to je velice důležité a máme dobré zkušenosti se Španělskem. Paní Moska, to je zajímavá otázka. Jak pracujete na těch defenzivních otázkách. My je tak označujeme a jak jaká je interakce s naší činností. Musím se vrátit ke své předchozí činnosti v Číně. Máme velmi mnoho problémů, co se týče eh, investování a státních zakázek eh, v Číně. Eh, když Čína vidí, že se o těchto tématech diskutuje, akceptuje a že došlo k posunu, tak se ptají, kdo jste, když jde o investování a státní zakázky. Nedovedete si představit, jak prostý eh, eh, dialog eh, má dopad na náš postup. To nám tedy může velice pomoci. Já vím, že je to obtížné, ale jak už jsem řekl, Evropský parlament je v této činnosti, kterou děláme, nesmírně důležitý. A teď se pokusím zareagovat eh, na otázku paní Piniero. Děkuji za tuto otázku a já bych uvedl také některé konkrétní příklady. Eh, vrátím se ke své zkušenosti v Číně. Co děláme tedy kromě toho, že máme docela dobře personálně obsazené eh, delegace, tedy kolegové, kteří se zabývají těmi úkoly, tak eh, máme za prvé také Centrum pro malé a střední podniky financované Evropskou unii a je věnované výlučně pomoci malým a středním podnikům, aby dostávali informace o přístupu na trh. To je tedy další nástroj, nebudeme ho mít v každé zemi, ale je to dobrý příklad. A teď se vracím eh, k tomu partnerství pro přístup na trh. Máme to pro každý klíčový problém s přístupem na trh. Máme partnerství se společnostmi, které působí v terénu, ve spolupráci eh, s delegacemi EU, s velvyslanectvími na regulární bázi usilujeme o zlepšení a vyřešení těch problémů přístupu na trh, takže struktura tady je ale jistě eh, by se mohla ještě lépe využívat. A ještě na jednu otázku jsem eh, úplně neodpověděl. Je to partnerství, spoleháme na experty v členských státech eh, a na komisi, abychom stanovili tu správnou strategii. A nyní Pokusím se eh, to zhrnout, pane předsedo, protože eh, vaše otázky jsou na vysoké úrovni a budu se tedy snažit ně odpovědět. Ten vývoj, jak vidíte, eh, před předcházel tomu, co se stalo v USA. To jsou údaje ze rok 2017 a je tu rostoucí protekcionismus a to, co se stalo ve vztahu s Čínou, to podle našeho názoru eh, rozhýbalo to, co se odehrává v současnosti v USA. To, není naprosto oprávněné, ale teď musíme eh, řešit celou řadu problémů na horizontální bázi. Pokud chceme eh, znovu stabilizovat eh, svět obchodu a proto chceme modernizovat VTO abychom mohli reagovat na problémy. Je to tedy obecný trend, eh, kdy se tady eh, zvyšuje počet překážek téměř pro každého. Já eh, bych řekl, že ano, je tu dominový efekt, který již byl rozpoután a očekávají nás opravdu velice těžké časy myslím, že Čína je klíčovým hráčem, který bude ovlivňovat atmosféru v nadcházejících měsících a letech. A jak víte, snažíme se podporovat, že možná, aby se Čína otevřela. A tento eh, důležitý postup eh, se musí teprve uskutečnit. Vyžádá si to větší angažovanost ze strany Číny a my musíme usilovat o ty cíle přístupu na trh. Chtěl bych upozornit na poslední summit, který se konal v červenci s Čínou. Prvky přístupu na trh byly poprvé zmiňovány jako zásadní priorita v komuniké z tohoto vrcholného setkání. Můžete říct, že stojí jenom na papíře, ale Domníváme se, že čínská strana pochopila, že je třeba něco změnit, ale je před námi velmi mnoho práce. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Dobře, tak tím můžeme uzavřít bod 21. Děkuji vám. A můžeme přejít eh, k bodu 22. Eh, vytvořili jsme ad hoc delegaci do Bangkoku, Tajska. Bylo to eh, od 17. až 19. července tohoto roku. A byla to zjišťovací se Víte, že jsme naše obchodní jednání s Tajskem odložili v důsledku politického vývoje a v důsledku našich pochybností ohledně lidských práv. Vytvořili jsme společný eh, jednodenní program této delegace a dám eh, slovo našemu eh, stálému zpravodaji pro Tajsko, panu Průstovi. Děkuji, pane předsedo, již jste to řekl. Delegace se konala od 17. až 19. července. Já jsem navštívil Tajsko jako stálý zpravodaj a vy jste to také řekl, byla to ad hoc návštěva v Tajsku. Naším cílem bylo eh, zkoumat problémy v souvislosti s lidskými právy. Cíl byl naprosto jasný. Chtěli jsme vidět, jaká je hospodářská situace v Tajsku a také, jak vypadá budoucnost obchodních vztahů s Tajskem. Zúčastnil jsem se deseti různých setkání a jednání. program byl opravdu intenzivní. Setkali jsme se s odpovědnými představiteli ekonomiky, s eh, ministry, se zástupci eh, Ministerstva práce a obchodu, obchodních komor, se zástupci politiky a také za účasti velvyslanectví EU. Byla to pracovní návštěva a přitom jednání na nejrůznějších úrovních e, nám bylo dáno najevo, že není náš e, vztah vůči Tajsku úplně pochopitelný že jde o kritéria, která nepoužíváme vůči jiným zemím, s nimiž uzavíráme obchodní dohody. Co se týče časového harmonogramu, tak to bylo velice důležité, protože došlo k zablokování k eh, jednání o obchodní dohodě Konaly se volby, koncem roku byl eh, korunován král a Tajsko potom eh, koncem roku převezme předsednictví a ujistilo nás, že eh, v jeho východní Asii představuje opravdu velice důležitou zemi. Je tu Čína, Japonsko, Korea a další země a po nich následuje Tajsko, eh, robotizace, farmaceutický eh, průmysl, obnovitelné zdroje energií i automobilový průmysl, letectví. To jsou důležitá odvětví. Airbus je také přítomen v Tajsku a potom také výroba eh, lihovin. To jsou velmi důležitá odvětví v souvislosti s Tajskem a také již existuje velice důležitý hospodářský projekt, který má vést eh, k urychlení růstu. To je <clears throat> jasné, že Tajsko sleduje přístup na podporu růstu. Také šlo o vzdělávání. Některé evropské podniky jako Airbus a NRV vytvořily v této zemi vlastní vzdělávací centra. A vznikají tu i nové profese a k tomu je třeba říci, že bude nutné v nadcházejících letech popřemýšlet o formě vzdělávání pro tyto profese. A e, pro zástupce, s nimi jsme se setkali, bylo těžce pochopitelné, proč jsme e, se drželi stranou. E, tady byly kulturní důvody, Tajsko má dobré vztahy s ostatními azijskými zeměmi, i s Amerikou má dobré vztahy. A jeden z našich protěžků řekl něco, co mě šokovalo, že když neujáme nic, tak se z nich stane brzy čínský protektorát že tajské orgány nechtěly záviset na nějaké velmoci, ale chtěli určitou rovnováhu ve vztazích se všemi velmocemi, všemi mocnostmi. Postoj Tajců je trošku teď takový, že igno, ignorovat Evropu jakožto celý blok a konkretizovat spíše bilaterální vztahy s určitými individuálními státy. Takže tato mise mě tak trošku sklidnila, eh, tak eh, trošku potvrdila to, co jsme řekli na pracovní skupině, že bychom měli začít rychle technická průzkumová jednání o netarifních bariérách, protože například v automobilovém sektoru tam jsou určité startupy, které pracují na elektromobilech, zejména nebo například eh, v leteckém sektoru, eh, v průmyslovém sektoru, v širším slova smyslu, tam právě čínské a americké firmy se prosazují. A takže bude dost těžké, když ztracíme, budeme ztrácet čas, se eh, prosadit obecně v, v, obecně v průmyslu prosadit evropské standardy. Proto bych doporučil komisi, za pomoci našich zástupců na místě co nejrychleji nastartovat předběžná, eh, předběžnou eh, aktivitu, eh, protože samozřejmě, že volby v prvním semestru roce 2019, aby, aby po těch volbách jsme mohli abychom mohli pak zahájit už političtější jednání. Čili tolik, eh, co jsem vám chtěl sdělit, pane předsedo. S tím, že chci zopakovat svůj dojem, že Tajsko v tomto geografickém prostoru, kde se eh, svět hýbe mnohem rychleji než dříve, může pro nás, pro Evropu, představovat velmi zajímavou eh, příležitost z hlediska obchodu. Děkuji. A slovo má Dej Tedy David Martin byl eh, členem delegace, jakožto zástupce výboru DROA a dávám, dávám slovo. Já souhlasím s tím, co jsme teď slyšeli. Tajsko je pro nás důležitým protěžkem. A eh, dohoda o volném obchodu by mohla mít přínos pro obě strany, pro eh, Evropskou unii i Tajsko, ale nemůžeme zahájit oficiální jednání do voleb. A do té doby, než vznikne vláda v Tajsku. Ale není žádný důvod, abychom se vyhýbali technickým a dalším jednáním s tajskými orgány, protože samozřejmě, že státní eh, mm, úředníci stále fungují, takže na technickém základě je možné začít již jednat ale není možné dosáhnout skutečné dohody, dokud se tajská demokracie nevyřeší svůj problém, um, respektive než proběhnou volby. Také Tajsko by mělo učinit určitá zlepšení z hlediska pracovních práv, sociálních práv. A ještě jsou tu další, další obavy z hlediska svobody slova, možnosti kritizovat vládu a tak dále obecně však podporuji to, co jsme právě vyslechli. Děkuji vám. Ještě někdo? Není tomu tak? Za komisi? Nikdo? Ještě, prosím, stručně. Prosím. Neslyšeli jsme tu nic k přípravě, ani dokonce ani k programu. Mohli byste to případně dát k dispozici? Ano, žádný problém. Uděláme to. Dobrá. Takže zástupce komise. Děkuji. Dobré ráno. Dovolte mi připojit několik poznámek v souladu s, s závěry rady Nyní pokračujeme eh, v, naš, v, v našem jednání s Tajskem. Navazuje to na závěry skupiny z předchozího roku. Budeme mít eh, dialog ještě tento měsíc, čili ta technická jednání, technické diskuze probíhají. A také tu byla pracovní skupina z července, Vedli jsme eh, úvodní eh, jednání o možnosti eh, obnovit dohodu o volném obchodu, ale ukázalo se, že je potřeba ještě udělat hodně práce, než budeme moci tato jednání obnovit, protože obchodní politika se od té doby hodně ještě rozvinula od té doby, co byla pozastavena jednání, a to jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska procesu transparentnosti. Vedly se otevřené diskuze s našimi tajskými protěžky na toto téma, ale jinak se domnívám, že máme naše pravidelná zasedání. Ale nevím, jestli můžeme ta technická jednání úplně oddělit od politických. Já myslím, že skutečně je důležité, aby se konaly svobodné demokratické volby, aby byla zvolena demokratická vláda. Data těch voleb se několikrát měnila, ale nová vláda asi nebude připravena do jara, ne-li léta 2019. Takže nemůžeme jednat, ale můžeme samozřejmě dělat předběžnou činnost, ale naše ruce jsou poněkud svázány. Děkuji vám za dodatečné informace. Pane Prust. Takže tím jsme skončili i tento bod 22. A výměna názoru s paní komisařkou, To je bod 23 může, může bohužel pokračovat eh, až v 11 hodin, až se dostaví. Takže uděláme teď pauzu do 55.

Perfect. Vynikající. Drazí kolegové, kolegyně, jsem nesmírně potěšen, že eh, mezi nás zavítala komisařka Malstromová k tématu výsledku setkání mezi předsedou komise Jukrem a prezidentem Trumpem ohledně konfliktu mezi Evropskou unii a Spojenými státy v oblasti obchodu. A bez dalších průtahů vám, paní komisařko, dávám slovo na příštích 10 minut. Děkuji vám. Doufám, že jste měli příjemně, eh, že jste příjemně strávili prázdniny a že mi dáváte tuto možnost vás oslovit a seznámit vás s, s výsledky zasedání mezi Evropskou unii a Spojenými státy v červenci. Měla jsem možnost eh, doprovázet pana předsedu Junckera do Washingtonu 25. července a jak si vzpomenete, tak eh, se tato návštěva odhrávala v kontextu, který byl poněkud náročný. Byla to doba, kdy prezident Trump použil proti Evropské unii poměrně silnou retoriku, pokud jde o tarify ocely a hliníku. To se netýkalo jenom Evropské unie, ale celou světo. V té době bylo akutní riziko zvýšení tarifů v oblasti automobilového průmyslu. My jsme se snažili tedy situaci uklidnit, nastavit dialog, snažili jsme se o to, jestli by se vše mohlo odehrávat jaksi v pozitivnějším duchu, než jak to vypadalo. Jak víte, my jsme v oblasti hliníku a Oceli připravili proti opatření a v tuto chvíli připravujeme další protiopatření, která použijeme v případě, že by se měly objevit tarify k automobilům a náhradním dílům. To je tedy varianta, kterou můžeme využít. Co se týče sporu ohledně automobilů, to by mělo ohromný dopad na automobilový průmysl na řadu evropských zemí, nejenom na ty, které vyrábí automobily, ale i další. Ovlivnilo by to export v eh, objemu 51 miliard, což je samozřejmě hodně peněz. Probíhala konstruktivní debata s prezidentem Trumpem a dalšími. Měl v týmu několik ministrů v Bílém domě. My jsme se dopracovali k politické dohodě, k vytvoření výkonné pracovní skupiny, která se bude snažit zpracovávat pozitivní program. Tato výkonná skupina bude vedena mnou a Robertem Leishreserem za Spojené státy a my se sejdeme v Bruselu zanedlouho, když kolega přijede se svým týmem. Rozhodli jsme se, že se budeme snažit hledat možnosti, obchodní dohody, která se bude soustředit na průmyslové zboží. Řekli jsme, že jsme připraveni za Evropskou unii, jsme připraveni na nulové tarify u všech eh, typů průmyslového zboží, pokud by Spojené státy postupovaly stejným způsobem. Jde o reciprocitu. Řekli jsme, že se bude tato věc omezovat pouze na průmysl, nikoli tedy, že by měla i uh, obsahovat zemědělství či veřejné zakázky. Bude to omezenější dohoda, ale bude vzájemně výhodná pro Spojené státy i Evropskou unii. Rovněž jsme se v tomto kontextu dohodli na usnadnění spolupráce v oblasti energie. V tuto chvíli je to složité pro země, které by chtěly dovážet zemní plyn z Spojených států. Je pro ně složité získat licence, pochopitelně to je něco, co se každý členský stát rozhodne sám, ale pakliže by se rozhodl k tomuto kroku, tak je to komplikovaná záležitost dovoz zemního plynu. A my jsme se snažili o zjednodušení udělování povolení těmto zemím. A to bude tedy součástí vyjednávání. Další část by se měla týkat eh, dobrovolné spolupráce mimo dohodu v oblasti určitých otázek, jako jsou normy, farmaceutický průmysl, eh, zdravotní přípravky a další. My jsme v této věci již učinili určité kroky, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Některé oblasti budou komplikovanější než jiné, my se budeme snažit zjistit, v kterých oblastech by se mohlo podařit dosáhnout za krátkou dobu dobrých výsledků. Rovněž oba před, zástupce předseda Evropské komise i e, prezident Spojených států konstatovali, že nové tarify by se neměly zavádět a že stávající tarify by se měly podrobit přeskumu. To je práce, na které by se mělo konkrétněji pracovat zanedlouho naším cílem je však, aby Spojené státy zrušily tarify v oblasti oceli a hliníku. když se toto podaří, tak my budeme mm, ochotni hned v návaznosti zrušit naše tarify, které jsme zavedli jako protiopatření. Rovněž jsme se dohodli na tom, že budeme úžej spolupracovat eh, nejen spolu, ale i s dalšími v rámci VTE, abychom řešili nekalé obchodní praktiky, jako je duševní vlastnictví, jako je eh, narušování trhu státními podniky, nadměrná kapacita, to už začalo na úrovni ministrů s panem Leitreiserem a s dalšími zástupci. I diplomatickými zástupci jsme se již shodli a sešli a chceme v rámci VTO připravovat další návrhy. Pochopitelně v tu chvíli budeme potřebovat celou členskou základnu, ale pokud EU a Spojené státy a Japonsko budou schopny se dohodnout na určitých návrzích, tak si myslím, že to bude celkem zásadní krok. To je důležité i v souvislosti s následujícím vývojem systému na základě pravidel. My, my se sejdeme ještě v tomto eh, formátu tří zástupců v září a to už bylo i potvrzeno prezidentem Trumpem a předsedou Junckerem. Budeme tedy na společné prohlášení navazovat, chceme nastavit příslušné struktury, není k tomu žádná lhuta, ale pochopitelně jde nám o to, aby bylo dosaženo pokroku co nejdříve. My jsme už jasně řekli, a já jsem to nakonec i řekla, že se zde nejedná v duchu přiložené zbraně k týlu, to nikoli, je to pracovní skupina s politickým mandátem. V tuto chvíli budeme předkládat doporučení na další postup. Jakmile toto všechno proběhne, tak samozřejmě budeme potřebovat mandát členských států k dalšímu jednání. Toto je pouze první krok. Průzkum situace, jak říkám, zahájeno, vše bylo v průběhu léta a pokračovat se bude v prvních týdnech měsíce září. Je to příležitost, která před námi stojí. Máme možnost spolupracovat s americkým partnerem, máme možnost eh, celý vývoj otočit. Je to něco, co dlužíme občanům. Musíme se snažit o pozitivně naladěnou spolupráci oproti tomu, co panovalo na začátku léta, kdy docházelo k eskalování situace téměř každodenně. Já vám budu eh, s radostí předávat aktuální informace průběžně a v tuto chvíli jsem k dispozici, pakliže máte dotazy. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A já v, v tuto chvíli přepnu a ve své eh, roli stáleho zpravodaje k vztahům se Spojenými státy navážu. Frau ähm, Paní komisařko, chtěl bych navázat na vaši poslední připomínku, která je podle mého správná že nyní spolu hovoříme. To je opravdu velký úspěch v tak globalizovaném světě kdy existují globální tvorby řetězce. podářská nebo obchodní válka nemá žádný smysl a ničí pracovní příležitosti, proto je jenom smysluplné, když spolu jednáme. A to je, myslím, pozitivní signál, který Eh, byl vyslán z toho samitu, kterého jste se zúčastnila. Ale mám potom ještě několik spíše kritických eh, připomínek k výsledku tohoto vrcholného jednání. Za prvé, Vždy jsme říkali, že nechceme dělat žádné ústupky, eh, dokud budou platit cla na výrobku, z oceli a kdy se nepřestane hovořit o uvalení i cel na automobily. A stále ještě platí cla na ocelářské i hliníkové výrobky a cla na automobily to ještě tedy neplatí, ale jsou součástí vyjednávacího mandátu o průmyslových produktech a parlament se na to dívá kriticky, že opravdu děláme ústupky, než eh, obdržíme jasné signály od Spojených států, že se tohoto potenciálu, této hrozby vzdají. Za druhé, USA se zaměřili na uvalení cel, ale paní komisařko, výsledky vyjednávání v rámci VTO o clech vyústily již dávno v podobu mezinárodní dohody, proto nechápu, proč je to podle amerického eh, prezidenta nespravedlivé, protože to tam vnesli USA do jednání VTO, ale dále služby, veřejné zakázky, tyto věci jdou stranou. Chtěl bych ještě jednou připomenout vůči Evropské unii, eh, USA měli eh, cyklus eh, služeb v hodnotě 50 miliard eur a 80 miliard byly eh, poplatky eh, za patenty a licence. Bylo to přece v jejich strategickém zájmu. Při jednání VTO nešlo ani tolik o cla, ale o jiné oblasti a tady na to nemáme odpověď. Za třetí spolupráce na normách a standardech, to je správné. Já jsem věnoval hodně času této otázce, když se jednalo o TTIP ale to se stalo problematickým, protože máme různé normy, různé standardy na základě konkurence i na základě našeho obezřetního principu opatření na ochranu spotřebitelů, takže od toho se nemůžeme odchýlit, ale není-li možné eh, dosáhnout pokroku, tak dobře. Za čtvrté, eh, reforma VTO je zapotřebí. Tady není pochyby, musíme pokročit dále, potřebujeme všechny tři prvky. Kompetence VTO, eh, sídlo soudu, tedy rozhodčí kompetence kompetence VTO, ale není možné, aby se ta pravidla obracely mezi partnery vzájemně. Potřebujeme integrovat tento proces tak a Spojené státy právě v pondělí prohlásili, že neakceptují nominaci soudce z mětčího soudu a tak spochybňují funkce schopnost a to eh, nepřines zrovna posílení důvěry. A další bod strategie rozděluj a panuj nemůže být úspěšná. Zachránce, kdo můžeš, můžeme tu hledat skulinky na trhu, ale Potřebujeme zaujmout společnou evropskou eh, pozici, abychom eh, vycházeli eh, z jasných pravidel a to musíme také ukázat při jednání. Bertlange jako zpravodaj a nyní mají slovo Eh, poslanci eh, za EPP. Děkuji, děkuji mnohokrát i vám, paní komisařko, eh, za to, že jste se dostavila. Já se omlouvám, že jsem se trochu opozdila, ale Účastnila jsem se jednání o Maroku a západní Sahaře. Tento případ je také komplikovaný a tak ano, je mi opravdu eh, líto, ale já se tak dostávám k otázce, kterou chci položit jako první. Všichni víme, že žijeme ve světě, který se každodenně mění. A, eh, já si kladu stále více otázku, zda my jako Evropská unie sledujeme určitou strategii, která činí ty naše představy specifické. Když budeme jenom říkat, že chceme zachovat své standardy, své hodnoty, tak to je sice skvělé, ale já se domnívám, že je to nereálné. A říkám to naprosto otevřeně. Žijeme ve světě, který se stále mění a musíme dávat pozor na to, abychom nakonec nezůstali naprosto izolováni. Říkám to i z vlastních zkušeností, které jsem nyní učinila eh, v eh, z centrální Asii. A jde o zásadní otázku. Neměli bychom eh, post postavit naši obchodní politiku na jiný základ? A mám ještě jednu otázku, která je na snadě. Jak je možné pokročit v jednání se Spojenými státy, když od nich dostáváme každý den jinou zprávu? Jistě člověk musí být flexibilní, ale podle toho, s kým hovoříme za americkou stranu, tak za prvé dostaneme úplně jiné signály a za druhé, druhého dne je všechno úplně jinak. Jak tedy můžete vyjednávat? To je mi tedy záhadou. A za třetí, v případě dohody nafta, pokud je tedy pravda to, co se tvrdí, tak Kanada bude více či méně izolována dvěma partnery, bude to mít nějaký dopad na dohodu CETA, ale já, Moska za SAD. Děkuji mnohokrát, paní eh, komisařko, za tuto zprávu. Je to, eh, přeji vám eh, hezký návrat z letní přestávky a chtěla bych říci, že toto setkání v každém případě vedlo k určitému zmírnění eskalace. To je důležité, ale eh, chtěla bych podpořit eh, některé pozorování, o kterých hovořili kolegové. Tato pracovní skupina byla jedním z výsledků toho kolokvia a chtěla bych eh, připomenout, že Evropský parlament musí být bezpodmínečně zapojen do tohoto procesu. Pokládáme za důležité položit na stůl veškeré prvky, abychom mohli sledovat práci podle politického mandátu, který členské státy udělili. Parlament musí být součástí celého tohoto dění. A tady jsou některé velice důležité předpoklady, některé z nich tady už zazněly. Chci říci za prvé u mechanismu u toho mezinárodního mechanismu pokládáme za důležité, aby čl- členské státy, které blokují aktivitu VTO, tedy nejmenování soudkyně, to je e, e, věc, kterou pokládáme za nesmírně důležitou, aby bylo možné, abychom pokračovali v diskuzi s USA z naší strany a dále chování USA e, ohledně odstoupení od Paři- pařížské klimat politické dohody a vše, co s tím souvisí otázky změny klimatu a životního prostředí. To představuje obrovskou překážku, abychom mohli vést eh, plodný dialog s USA. Také eh, bych ráda věděla, jak můžeme eh, vytvářet tlak, abychom mohli dále pokračovat v jednání v tomto smyslu. A ještě jednu věc. V New York Times a v Politico byly dnes zveřejněny články, z nichž vyplývá, že došlo k určité změně v administrativě Donalda Trumpa protože pracující v Americe vytvořili určitý nátlak a tvrdili to, co říkáme i my, že to bude mít konec konců negativní dopad i na Ameriku, na pracující v Americe. Jak tedy můžeme přispět k tomu, aby se ten proces vyjednávání ubíral správným směrem, aby se podařilo zlepšit situaci, protože eh, vidíme, že je to stále ještě velice komplikované, zejména vzhledem k tomu, to, co řekla má eh, eh, kolegyně, že je Trump nepředvídatelný. Pan Scholz, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste se dostavila. Toto téma je tak široce projednávané na veřejnosti, takže musíme být kritičtí. Za prvé vidím, že nemáme mandát pro jednání. Vy jste v květnu a v červenci v parlamentu a také prezident Juncker řekli, že před novém vyjednávání po zavedení pro procesu eh, musí být dán mandát a já tady vidím jednotnou pozici členských států. Pokud správně vnímám vyjádření eh, francouzského a německého eh, ministra hospodářství, tak ty se velice rozcházejí žádné vyjednávání s přiloženou zbraní, cituji francouzského ministra a to musíme tedy zvážit. Kolegyně Moska má pravdu, Evropský parlament trvá na na tom, abychom s veškerými zkušenostmi, které e, máme, e, byli do toho zapojeni, protože občané mají právo vědět, jak bude vypadat budoucí hospodářská spolupráce. A teď otázky pana předsedy. E, k čemu je tak Ková dohoda, jak souvisí se standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti. A během procesu TTIP se jasně ukázalo, že občané eh, v EU eh, nemají možnost eh, postihu. Zaplatí 2,8 miliard, kdo ty kubíky odebere od USA. Co se stane s tou sojou? Kam eh, se dostane? Eh, jsou to opatření eh, v rámci obchodní války Čína-USA. Jsme součástí obchodní války a já to je nebezpečné. Já bych chtěl vědět, zda eh, v zájmu multilaterálního jednání bychom neměli přemýšlet o tom, jaké konkrétní požadavky máme na prezidenta Trumpa, eh, ke reformy. A to se domnívám, bude také předmětem jednání pracovní skupiny jak s eh, ostatními, společně s ostatními členskými státy VTO budeme utvářet pravidla VTO. Děkuji. Nyní Maria Rena. Děkuji vám. Já se domnívám, že v průběhu letních prázdnin jsme byli nesmírně překvapeni tím, co se stalo, zvlášť když se sem dostavila. Řekla jste, že jste někdy, nikdy nejednala pod uh, eh, uh, eh, hr, eh, nějakou hrozbou, pod nějakým nátlakem. A pan Celmer zdal, že byl jakýsi hlavní vyjednávač v této diskuzi, neměl vůbec žádný problém vyjednávat pod tlakem. Takže jaký je statut tohoto jednání? Pokaždé, když se vás stážeme, eh, chceme, abyste zavedli nové body do jednání, tak říkáte, nemáte mandát. Říkáte třeba, nejednáme o eh, udržitelném rozvoji, protože nemáte mandát. Tady jste neměli žádný problém vyjednávat něco mimo mandát. Takže jaký je reálný statut, oficiální statut tohoto jednání? To za prvé. Za druhé, z jakého titulu vyjednával pan Selmayr? a nikoli v služby DG pro obchod, které mají určité kompetence v této oblasti. Jaká byla role, oficiální role této osoby v tomto jednání? Třetí otázka. Řekla jste, že nejednáme pod tlakem, pod uh, nějakou hrozbou. Ale kromě e, na úrovni vlastně odblokování Spojených států e, z, z, z hlediska multilateralismu a také tarifu, tady se zdá, že prostě Trump e, hraje hru karetní, v které má všechny, trump, všechny trumfy v rukou. Eh, byli jsme velice kritičtí ohledně TTIP, ohledně přístupu, který nebyl eh, transparentní ve vyjednávání a asi nepřesvědčíte evropské občany o přístupu, který tu byl eh, vyjednávan v naprosté mlhavosti ve vztahu k parlamentu i k ve vztahu k občanům. Myslím, že si zaslouží vysvětlení. Pan Šuster. Mnohé již zde zaznělo, ale musím také vyjádřit svůj podiv nad tím, jak je možné zahájit takovéto jednání. My jsme ještě nejednali a již jsme učinili celou řadu ústupků vůči USA. Ti ani neřekli, že eh, přestanou hrozit. K tomu eh, vůbec nedošlo. Eh, a jsou tu ústupky v období, které se nemá zrovna projednávat. A já se ptám, jaká středně doba strategií zatím stojí. Čeho tím můžeme dosáhnout? Tím můžeme dosáhnout, že se staneme Trumpovým pudlem, který se tedy stále staží eh, vytvářet nátlak, spoltit svět a získat výhody. A to právě sklízíme, protože všechny oblasti, které jsou pro nás zajímavé, nejsou předmětem jednání. My jednáme jenom o těch věcech, které jsou v zájmu USA. To je pravý opak toho, co doposud také zastávala komise a co by mě nejvíce zajímalo, eh, co by mělo být v takovémto vyjednávacím mandátu, prosím, nejenom ty body, které si přejí USA, nebo jsou i nějaké úvahy, jaký má být vyjednávací mandát. Sama jste řekla, že eh, to bude jednoho dne stanoveno v tom mandátu pro jednání. Zpravidla se to dělá před jednáním, ale dobře. Mě by zejména eh, zajímalo, co podle vašeho názoru má být obsahem toho mandátu k jednání. McClarkin eh, za Jakár. Jistě, že moji kolegové již eh, se vyjadřili k řadě těchto věcí. Byli jsme překvapeni tím, co se stalo. Samozřejmě nulové tarify a netarifní bariéry, což je asi cíl pana Trumpa a Spojených států, to je zajímavé, ale máme nějaký časový harmonogram pro tato jednání? a dojde k odstranění těch eh, tarifů v oblasti ocely a hliníku. Děkuji, Anne-Marie Miner, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Na plenární rozpravě v květnu komis, paní komisařka hovořila o dovozních tarifech eh, v oceli a hliníku a bylo řečeno, že kdyby se vstoupilo do jednání, bude, bude to muset být na základě jednání, která dostane eh, komise od rady. A co se pak stalo? Byla tu jednání, měli jste mandát rady, jaký mandát? Také bylo řečeno, že Evropský parlament a veřejnost shledala vyjednávání eh, TTIP naprosto nepřijatelná. Jak proč komise vyjednává? Eh, eh, za situace, kdy si nechá přiložit doslova pušku k hlavě, nebo obrazně. Klimatické cíle a další Slyšeli jsme tady nula, nulové tarifní a netarifní bariéry. Takže vyšší standardy jsou netarifní bariéry? Na základě jakého mandátu od Evropského parlamentu pan Juncker toto učinil? Proč souhlasíme s eh, dovozem soji, když víme, že 90% této soji eh, je geneticky modifikovaná? a přitom doprava představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Víme, že tyto produkty jsou nebezpečné. Jaká opatření přijme komise k tomu, aby zabránila dovozu této soji? Proč Evropská unie také dováží skapalněný zemní plyn? Když víme, že je to vlastně břidlicový plyn. Thank you very much. Uh, Děkuji. Dvě z mých otázek již eh, byly vznešeny, řečeny, nebudu je opakovat, jenom tarify a, k autům a soudci eh, v eh, odvolacím orgánu VTO. To bylo přesné a stručné. přeji. Děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste se dostavila. Já se domnívám, že tady jsme v situaci, která je lepší teď než eh, v červenci, protože ta situace skutečně byla špatná pro všechny. Dialog je samozřejmě vždycky lepší než žádný dialog, ale leží mi na srdci dvě věci. Vyjednávací podmínky a další rozvoj jednání. Vždycky jsme hájili obchodní politiku, která není pouhým, pouhou snahou zlepšit eh, obchod zboží, ale také vyvážet naše hodnoty. Je důležité za tímto účelem mm, mít důvěru s našimi partnery obchodními. Bohužel, chování, které tady vidíme, není vůbec součástí hodnot, které v Evropské unii hájíme zahájit dialog za těchto podmínek, kdy nezařadíme otázky, které jsou pro nás důležité, například veřejné zakázky, proč neřešíme tento přístup k veřejným zakázkám a služby? A soja? Tam si také kladu otázku. souhlasím, že nemůžeme neoprávně, ne, nemohou se neoprávně navyšovat eh, tarify oceli a hliníku, ale přitom zvyšujeme eh, dovoz soji. A nebereme vůbec potaz to, co udělali Spojené státy s olivami. olivy byly postiženy a my se odvoláváme u VTO a proč netrváme na tom, aby Spojené státy respektovaly pravidla VTO v rozvojových jednáních. Doufám, že bude kapitola o udržitelném rozvoji. Tuto myšlenku jsme vždy hájili. Nevím, proč to nebylo zmíněno. To není jen otázka výměny zboží, ale také za jakých okolností. Vyjednávání s Trumpem, který v podstatě porušil pařížskou dohodu nebo z ní vystoupil a nehájí vůbec eh, rovnost mezi muži a ženami. Víme, jak se chová k ženám. Jak chcete vysvětlit, že hájíte férový obchod, když tyto aspekty nezařadíte? Děkuji. Pedro Silva Pereira. Děkuji vám, paní komisařko. Nejprve takový politický bod. E, Musíme si uvědomit, že evropské politiky a projekty jsou Trumpem napadány od samého počátku přestali eh, vyjednávat o TTIPu, začali hrozit novými tarify, teď dělají to tež v automobilovém sektoru. A to jsou všechno věci, které jdou proti zájmům jednoty Evropy, evropských států. Paní komisařko. Mm, to vypadá, jako kdybychom Trumpovi eh, prostě eh, dávali za pravdu, jako kdybychom jim dávali eh, vítězství na stříbrném podnose. To přece není možné. Evropský parlament hraje klíčovou úlohu a jeho účast je jediný způsob, jak může komise mít legitimitu při vyjednávání. Takže co hodlá komise dělat? Teď, když jsme znovu začali jednat o typu. Co to má znamenat tato jednání o nulových tarifech? Proč to není vnímáno jako globální vyjednávání mezi Evropskou unii a Spojenými státy. A zajímalo by nás, čeho chce komise dosáhnout a jak můžeme dát demokratickou legitimitu při těmto jednáním a změnit stávající uh, směr. Um, I've got, I've got three very simple... Děkuji, já mám dvě, tři velice jednoduché otázky. Za prvé, je, jsou zde oblasti, hlavně automobily, kde evropské tarify na americké zboží jsou vyšší, než jsou americké tarify v souvislosti s evropským zbožím. Má komise nějaký plán tyto tarify snížit tak, aby byly vyrovnány? A pokud plán nemáte, tak mně se to jeví tak, že ta struktura která, která eh, vyplývá z námětu jednotlivých kolegů, vlastně se opírá o takovýto předpoklad. Evropská unie měla ehm, přebytek v obchodní bilanci o 148 miliard, což je v podstatě něco jako HDP Maďarska. Podle vašeho názoru a váš, názoru komise, je to udržitelná situace? A pak ještě otázka taková makroekonomická. Německo obdivodným způsobem se dostalo do uh, přebytku obchodní bilance ve výši 7,8 za loňský rok. A otázka zní, je to udržitelné a mělo by to být vůbec udržováno tímto způsobem? Děkuji. Uh, Děkuji. A v tuto chvíli již dám slovo paní komisařce Malstromové, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové, možná jsem eh, to neřekla úplně jasně, možná někteří z vás eh, dorazili později. Já říkám, že je to pracovní skupina, my zde nic nevyjednáváme, to je jen pracovní skupina, ano? My jsme se k obchodní politice odstli v situaci, kde jsme se se Spojenými státy neschodli. Neschodli jsme se s nimi, pokud jde o postup na původě VTO, pokud jde o jmenování soudců. Snažili jsme se a stejně jako další země v rámci VTO přijít na způsob, jak celou situaci vyřešit. Rovněž spolupracujeme s řadou dalších zemí. Máme e, trojstranný rámec spolupráce se Spojenými státy a Japonskem. Snažíme se podpořit fungování stávajících pravidel, nastavit nová pravidla. A na úrovni VTO se vytvářejí další struktury, pracovní struktury. My spolupracujeme tímto způsobem se Spojenými státy a s Japonskem. V létě jsme pochopitelně dospěli i k určité formě spolupráce s Čínou. Čína musí být zakomponována do této spolupráce a vytvořili jsme další velké skupiny v rámci VTO. Připravili jsme návrhy, komunikujeme s dalšími a já doufám, že příště budeme schopni vám dát více informací. Nesouhlasím souhlasíme s se zavedením tarifů k oceli a hliníku je to podle mého nelegální. Nesou, ne, neodpovídá to pravidlům VTO a proto jsme vznesli danou otázku na půdě VTO, stejně jako další, jako je Norsko, Kanada, Mexiko, Japonsko a další. Nemám hlavě přesný seznam. Rovněž jsme také zavedli protiopatření. O těch víte, ta byla zveřejněna. Začali jsme připravovat seznam, který je v podstatě hotov, ale ještě musí jít na radu. Je to seznam protiopatření v případě, že Spojené státy zavedou tarify k automobilům. I u těch se domníváme, že nejsou legální. A otázka zní, zda to ovlivňuje světovou ekonomiku, anebo jenom eh, americkou ekonomiku. My jsme zaznamenali řadu společností, řadu politiků, kteří již v tuto chvíli znášejí kritické po poznámky k tarifům a k tomu, jak celou věc zdražují. Nesouhlasíme s obchodní válkou, kterou Spojené státy zahájily proti Číně. My sdílíme kritické připomínky Spojených států vůči Číně, to ano. Pokud jde o subvence pro některé podniky, pokud jde o přenos technologií a tak dále, my jsme kritizovali Čínu na půdě VTO za tyto kroky a snažili jsme se s dalšími hovořit o tom, jak reformovat VTO, jak ten státní kapitalismus Číny přizpůsobit. My sdílíme obavy Spojených států, ale nesouhlasíme s jejich eh, postupy. Pokud jde o tarify, my nezdílíme názory Spojených států v některých oblastech eh, obchodu je zde jasná neschoda, ale zároveň se domníváme, že pokud je možnost, alespoň malá možnost, identifikovat několik oblastí, kde bychom mohli spolupracovat, tak si myslíme, že to by bylo dobré. A o to se snažíme. To je přesně to, o co se snažíme a o co šlo při návštěvě předsedy Junkra v Bílém domě. Pochopitelně bylo to v průběhu léta, ale řešili jsme to s členskými státy a také jsme měli v ruce sofijský mandát. Vzpomínáte na summit Sofii? čeho se nám podařilo dosáhnout? Podařilo se nám dosáhnout vytvoření pracovní skupiny. My nepotřebujeme mandát na tento krok. A na této pracovní skupině bychom měli začít řešit, jakým způsobem celou situaci uchopit. My nechceme znovu zahájit jednání o TTIP. To ne. Z mnoha důvodů a řada z nich zde zazněla. To ani není možné. TTIP neexistuje je to omezenější, možná, možná omezenější obchodní dohoda, která by se soustředila na tarify ke zboží. Pouze to, nic víc. A pochopitelně bych si dovedla představit, co by tam ještě mohlo dalšího zaznít. Spojené státy by asi měly svoji představu, ale to by nás přivedlo k dalším problémům. Proto my jsme v tuto chvíli schopni a ochotni přistoupit i na tar- tarif nula. Pokud Spojené státy recipročně učiní to tež, pro nás by to bylo ekonomicky výhodné, pro ně také. My bychom to udělali. Učinili bychom takovýto krok, ale uvidíme. V tomto kontextu a pochopitelně toto má, mají Spojené státy ve své dohodě také. E, dále je zde otázka licencí k LNG. A to není o tom, kdo by chtěl nebo nechtěl kupovat zimní plyn, ale pokud by někdo zájem měl, měli bychom takový systém a postup spruchodnit. Infrastruktura už je v řadě zemí připravena a bylo by možné dovážet zemní plyn. A proto se zaměříme na to, jestli bychom mohli nastínit omezenou obchodní dohodu, pokud bychom se se Spojenými státy shodli. Já bych tam ráda viděla veřejné nabídky. Oni by tam rádi viděli zemědělství, ale my nechceme, aby zemědělství v této dohodě eh, figurovalo. Z mnoha důvodů. Víte, eh, které to jsou. Pokud se domluvíme na určitém záběru, tak se obrátíme na radu a požádáme o mandát. V tuto chvíli hovoříme pouze o možnosti jednání, tak postupujeme vždycky. Chceme pouze uklidnit situaci, aby nedocházelo k dalšímu eskalování situace. A rovněž já i předseda Juncker jsme konstatovali, že bychom rádi eh, se odstli se spojenými státy jaksi v pozitivnějším duchu jednání i v souvislosti s automobilovým průmyslem. Ještě jsme se k tomuto cíli nedopracovali, uvidíme, jak to bude vypadat. A Spojené státy nám přislíbily, že v kontextu takovýchto jednání nebudou zaváděny nové tarify. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak bychom samozřejmě okamžitě veškerá jednání přerušili. E, automobilové tarify by totiž nebyly dobré pro vaše voliče. A pak jsme také řekli, že jsou zde určité otázky týkající se norem a úpravy standardů. A zde se nám podařilo mnohé. V podstatě jsme učinili to, že jsme si uh, otestovali některé, eh, některá zařízení prostřednictvím norem, ale vždycky je potřeba všechno, všechno testovat dvakrát. Nemohli bychom v rámci procesu TTIP něco využít, něco, co by bylo výhodné pro nás i pro ně, to dvojí testování je zbytečné a nechceme samozřejmě se pouštět do oblasti, kde bychom snížili naše standardy. Proč bychom to dělali? To určitě ne. To je obchodní politika, kterou zastáváme. My nesnižujeme žádné standardy a pokud myslíte, že ano, tak mi ukažte kde. To bychom neudělali, o tom bychom nezačali ani jednat. Nezačali bychom jednat o geneticky modifikovaných organismech ani o ničem jiném, co je kontroverzní. My se snažíme řešit důležité technické záležitosti, které bychom řešili zatím na bázi dobrovolnosti a samozřejmě zcela transparentně. Muselo by to být samozřejmě vzájemně výhodné. A pochopitelně bychom se rovněž snažili pracovat na reformě VTO. A v některých oblastech si myslím, že můžeme se spojenými státy spolupracovat. Máme tam problém s tím uh, odvolacím soudem je vůbec možnost nějakým způsobem odblokovat situaci, ale nevíme. Ale stojí to za to se o to pokusit. My jsme zatím nezahájili jednání, dokonce jsme neučinili žádné ústupky, pane zpravodaj, žádné ústupky. Snažili jsme se o nalezení pozitivního duchu jednání. A myslíme si, že možnost zde existuje, jak soje v tuto chvíli dovážeme, dovážíme stále více sojových bobů ze Spojených států. Proč? Protože tarifní válka mezi Spojenými státy a Čínou znamená, že Čína nakupuje v Brazílii a Brazílie nám nemůže tolik prodávat a my neprodukujeme dost a Hlavně mm, se soja používá na krmiva, trochu produkujeme v Itálii a spojené státy mají dost a my nedáváme nikomu žádné příkazy, my jsme tržní ekonomika, my to necháváme na dovozcích. Dovozci však říkají, potřebujeme sojové boby, kde si je koupíme ve Spojených státech, takže je třeba tento dovoz navýšit, ale to nejsou žádné nové sojové boby, to jsou schválené sojové boby a vůbec ne sojové boby dotčené GMO, to jsou ty ty, které schválila EFSA a Spojené státy je chtějí do, vyvážet a my je chceme dovážet, to je tržní ekonomika a to si myslím, že je v pořádku. what else was in So this is, is on, on the, the, the, the uh, negotiations. Co, co dalšího k těmto jednáním, k harmonogramu? Není to zcela jasný harmonogram zatím. Samozřejmě bychom se chtěli snažit v rámci mandátu této komise harmonogram dokončit, pokud budou jednání omezená, tak si myslím, že to bude možné. Záleží samozřejmě na radě, budeme radu neustále informovat o celém průběhu, pokud jde o otevření trhu, amerického trhu v případě veřejných zakázek, tak to bychom rádi, aby se podařilo udržitelný rozvoj. To není žádná ohromná dohoda, to je velice omezená dohoda týkající se průmyslového zboží. A pochopitelně Evropský parlament bude bude zapojen a jsem tady, já jsem tady přítom na první týden vašeho zasedání a pochopitelně budu dále parlament informovat a pokud zahájíme jednání, tak v případě mm, takovém budete vždycky zapojeni do celého procesu a pokud jste se ptáte na to, jestli je třeba měnit obchodní politiku, tak my jsme ji do veliké míry změnili. Musí být inkluzivnější, musí být orientována na efektivitu, na hodnoty a samozřejmě, že Evropský parlament bude zapojen do celé věci, tady není žádné tajemství. A jakmile zahájíme jednání, tak jej zahájím já, DigiTrade a velvyslanec Leitzheiser za Spojené státy, pan Celmajer připravoval jednání, to je jeho role, příprava jednání, spolupracoval s dalšími z týmu prezidenta Trumpa bylo velmi dobré, že tato jednání bylo připraveno dopředu, protože následně probíhalo mnohem konstruktivněji a optimističtěji. Bylo to velice užitečné, ale samozřejmě jednání budou probíhat mezi námi. A pak bude zapojen Bílý dům a tým prezidenta, protože pochopitelně potom to bude širší záběr než jenom obchod a my se budeme snažit najít pozitivní momenty celé struktury jednání a ke Kanadě. Myslím, že je třeba zjistit, co vyplyne z nafta. Zatím došlo k určité dohodě, ale myslím, že Kanada to nepodepíše jen tak a pan Freeland za Kanadu je v tuto chvíli ve Washingtonu. Uvidíme, co z celé věce vyplyne. Pokud se podaří v srpnu vše dořešit, ale to už mají jenom dva dny, tak eh, uvidíme. Případně budou potřebovat více času. Myslím, že je třeba sledovat eh, další vývoj a sledovat dopady nafta na Evropskou unii unii, CEFTA bude brzy slavit rok. Myslím, že to je veliký úspěch. Kanaděné eh, mají velký vztah k CEFTA, takže v NAFTA se určitě neodhaduje nic, co by dohodu CETA jakkoliv porušilo, narušilo nebo zabrzdilo, takže myslím, že je třeba se o tom pohovořit ve chvíli, kdy dostaneme k dispozici konečnou představu. A k tomu obchodnímu přebytku. Já myslím, že přebytek se definuje různě, stejně tak schodek se definuje různě. My jsme se neschodli ani na definici pana prezidenta Trumpa. Je možné to vnímat různým způsobem. Spojené státy měly schodek 25 let, co se týče zboží, ale přebytek u, u služeb. A samozřejmě také to navazuje na úspory, na spotřebitelské chování, na penze. My jsme neprováděli výpočty obdobným způsobem. Já se nebudu vyjadřovat k německé ekonomice. Komise vydává informace k vyhodnocení ekonomiky členského státu každý, každého půl roku, takže myslím, že to je jasné. Zaznamenala jsem, že zde panovala řada obav a nedorozumění, takže jsem, se mi doufám podařilo vše vysvětlit. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Inma, you want to... Sí. sí, por favor. Eh, eh, hacer... Sí, por favor. Yes, sorry, yes, on the olives. Eh, I have raised... It. A k těm olivám, to už jsem říkala několikrát a několikrát jsem o tom hovořila s ministry, pan, s panem Leisheiserem a s panem Rossem. Hovořili jsme o tom s americkou administrativou a komisař Hogan se tomu rovněž věnoval. Už se spolupracujeme se španělskou vládou a snažíme se najít způsob, jak provést analýzu dalších kroků. My na tom budeme nadále pracovat, budeme na tu věc upozorňovat při každém setkání. Paralelně děkuji. Jakožto zpravodaj odpovědný za obchodní vztahy mezi USA a EU, mohu učinit několik poznámek na závěr. Nejprve bych chtěl poděkovat paní komisařce Malstrémové za účast, že velice rychle eh, nás informovalo o průběhu jednání v Washingtonu. Já chápu, že to obhajujete, ale já bych tomu také kriticky oponoval. Jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament bude vývoj sledovat opravdu důkladně. Stejně jako dříve jsem přesvědčen o tom, že Trade for All Strategy z roku 2015 je společným základem obchodní politiky a na tomto základě budeme jednat i s ostatními zeměmi na země kouly a já jsem slyšel od ostatních zemí, že jsou poněkud překvapené, že se z USA projednávalo jenom několik vybraných prvků. To nemůže vyjadřovat skutečnost, že nyní jednáme se silným partnerem, že se najednou vzdáváme svých zásad. To musíme zajistit a jsem také pevně přesvědčen o tom, že vzhledem globálním změnám eh, musíme jako Evropská unie se snažit hájit jasně společnou evropskou pozici a neúčastnit se té hry. Parlament to tedy bude velice intenzivně sledovat a pokud bude udělen mandát, tak o něm budeme jistě diskutovat a potom eh, budeme v parlamentu o dohodě hlasovat a vidíte, že jsme někdy také eh, uzavření dohody odmítli, pokud to eh, nebylo dostatečně ambiciozní. Takže v tomto smyslu vám děkuji za tento bod na pořadu jednání. Máme na pořadu jednání ještě dva body. Bod různé, to je tedy můj oblíbený bod, bod 24. Máme něco do bodu různé, pan Datmost. Je 11 hodin 53 minut a pokud se eh, ne, eh, mílím, tak bychom měli pokračovat v jednání do 12.30. Máme program. V programu je do 12.30. Celá řada kolegů eh, se ptala paní komisařky na zajímavé eh, věci a my jsme měli omezený čas. Bylo by tedy eh, zajímavé, kdybychom si mohli vyslechnout názory kolegů delší dobu, když už je takováto příležitost, abychom také hovořili mezi sebou. Jistě paní komisařka je pod tlakem času, ale kdybychom mohli hovořit o tom, co komisařka řekla. Máme 36 minut, abychom je nepromarnili. Včera jsme měli studii, která měla 55 stránek, kterou eh, eh, vytvořila společně eh, komise a váš výbor a opět kolegové, včetně mě, jsme měli k dispozici po dvou minutách. Já bych byl velice rád, kdybychom si uvědomili, ano, všichni jsme zaměstnaní, eh, máme <clears throat> málo času a také si vážím činnosti tlumočníkům, ale měli bychom využít eh, optimálně všech možností, co máme a zejména dnes. To je tedy má připomínka. Děkuji. Já s tím nesouhlasím. My opravdu využíváme dobře času, který máme. Naše jednání začíná šlo odpoledne ne v 15 hodin, ale ve 14.30 včera. Přesně podle plánu. A to je technická otázka. To je prostě návrh. Paní komisařka odešla, ale já navrhuji, že někdy jindy bychom mohli mít diskuzi o tom, co jsme se od komisařky dozvěděli. Dovolte, abych odpověděl. Jistě, za druhé máme monitorovací skupinu pro USA a ta e, to opravdu velice dohloubky a brzo bude projednávat. E, to byl bod 24-25. E, příští schůze bude 27. září. Děkuji vám.